opatření a e, to jsou opatření Komise pro zajištění souladu s rozsudkem ve věci T521 lomeno 14 Švédsko versus Komise povinnost zavést kritéria pro endokrinní disruptory. Otázka k ústnímu e, zodpovězení. To je tedy téma a jako první se ujmou slova autoři a sice jako první paní Guteland e, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Endokrinní disruptory se vyskytují všude v našich životech a dotýkají se lidí. Jsou v potravinách, v hračkách, v oděvech, v pitné vodě. Badatelé mm, eh, propojují tyto látky s dlouhou, dlouhým seznamem nemocí, cukrovkou, rakovinou, neplodností a myslím, že je to velmi zneklidňující, že dokonce novorozenci, malé děti, plody jsou nejvíce vystaveny těmto látkám a e, účinky se mohou dostavit i později v životě lidí. Mnoho lidí má starosti e, z účinků těchto látek v každodenním životě. Evropský parlament parlament velmi aktivně volá po slušné legislativě této věci. Skupina eh, SAD byla avantgardou tohoto hnutí. Jsme hrdí na to, že Švédsko přinutilo komisi, aby respektovalo své povinnosti a ehm, eh, stanovila vědecká kritéria pro eh, určité látky. Ale komisař to odkládá a odmítá e, implementovat evropskou legislativu. E, rozsudek Evropského soudního dvora ale mluví jasně. Musí být e, přijata jasná vědecká kritéria pro tyto látky. Pokud nikoli, tak Evropská komise poruší evropské právo, což je absolutně nepřijatelné. Já jsem slyšela od komise, že e, skutečně hodláte přijmout opatření a sjednat e, nápravu e, tohoto porušení. Doufám, že přestanete tento celý proces odsouvat a odkládat, pokud jde o endokrinní disruptory. Doufám, že se tedy postavíte čelem k vaší odpovědnosti a budete chránit zdraví evropských občanů, což je v souladu se smlouvou vaší povinností. Doufám, že tato debata dostane jasnou odpověď od komise. Děkuji. Děkuji. A nyní je na řadě pan Herbrandy na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud byste se někoho zeptala, aby udělal seznam hlavních priorit, co je důležité v životě, tak je velká šance, že zdraví bude na prvním místě. A o tom je tato rozprava. Týká se zdraví a proto je to tak důležité. Otázka, o kterou zde mluvíme, je zcela evidentní. Máme právní návrh, kterému se říká nařízení, a v tomto právním textu je závazný mandát pro Evropskou komisi, aby schválila vědecká kritéria pro endokrinní disruptory do prosince 2013. Není to čínsky, v EU máme mnoho jazyků, ale čínština k něm nepatří. Je to tedy úplně jasné a platné. Do prosince 2013 měla komise schválit vědecká kritéria pro endokrinní disruptory. A já jsem schopen pružnosti, pokud existují technické důvody, abychom to nestihli. Ale jsem velmi nepružný, pokud existují politické důvody, za tím, že se nesplní termín. A to je samozřejmě tento případ. A rozhodnutí Evropského soudu je zcela jasné. Komise měla schválit vědecká kritéria v prosinci 2013. A chci citovat z rozhodnutí soudu. Není žádné ustanovení nařízení, které požaduje hodnocení dopadu. Tedy já nejsem proti dopadové studii, ale je to v tomto případě cený nástroj, ale než se pustíme do dopadové studie, Komise měla schválit vědecká kritéria. A já jsem pochopil, že již v červenci 2013 byla hotova a jsou někde v nějaké zaprášené hromadě spisů v Berlemontu, ale prosím vás, opražte to a předložte to co nejdříve do několika týdnů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Další je paní Rivazí. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Od vašeho uvedení, vašeho pověření jako komisaře pro zdravotnictví, skupina Zelených vás informovala o prioritních tématech a endokrinní disruptory patřily k prioritám. V roce 2014 je rok 2016 a nic jste neudělal. A bylo třeba zásahu mini, švédské ministrně zdravotnictví Evropského parlamentu členských států, aby byl zmocen Evropský soudní dvůr, který vás odsoudil za nečinnost a bez výhrady. A tento rozsudek z 16. září říká výslovně, že komise nerespektuje právo a porušila právo Evropské unie. Navíc když jste byl interpelován, tak se schováváte za dopadovou studii, přičemž eh, rozhodnutí soudu je jasné. Tato dopadová studie není nutná a navíc překračujete své pravomoci. A kromě toho přes tento rozsudek vytrvá, vytrvale se hájíte studio. Jak můžeme spolupracovat, pokud komise nebude eh, dodržovat právo a evropské smlouvy, jakou důvěru můžeme mezi sebou mít? My vás tedy žádáme, abyste jednal velmi rychle, abyste definoval tato vědecká kritéria pro endokrinní disruptory. Jak řekl kolega Gerbrandy, máte to v šuplíku. Už jsme generální ředitelství pro životní prostředí to potvrdilo. Již zítra to můžete vytáhnout a předložit. Jednejte, pane komisaři, a jednejte velmi rychle. Děkuji. Poslední navrhovatel, paní Kilonen, máte dvě minuty. Děkuji. V návaznosti na nařízení o biocidech Komise měla schválit do prosince 2013 akt v přenesené pravomoci o vědeckých kritériích pro stanovení vlastnosti endokrinních disruptorů. A to se nestalo. Komise tím, že neschválila akt v přenesené pravomoci, zanedbala svou povinnost schválit opatření, za které právně odpovídá. Švédsko Eh, zažalovalo komisi u Evropského soudního dvora a přitom Finsko a další členské státy podpořili Švédsko pro zanedbání činnosti a ta stížnost byla úspěšná. A přes toto rozhodnutí komise je velmi zdrženlivá při schválení aktu přesné pravomoci. Pro, proč je tomu tak? Proč jednáte tak pomalu? protože konec konců celá řada příkladů existuje, kdy touha pomoci komise a snaha prosazovat akce, akty pro pravomoci nebyly opodstatněné. A tady, kde je potřeba těchto aktů přenesené pravomoci, tak na ně stále čekáme. Endokrinní disruptory jsou vážnou záležitostí. Je to velmi vážná hrozba pro zárodky, pro embrya a ohrožuje metabolismus eh, lidského plodu. Proto potřebujeme okamžitě tyto akty přenesené promoci, abychom získali vlastnosti endokrinních disruptorů. A nebo máme osobně si pro ně dojít na komisi. Děkuji mnohokrát. A není pan Pane komisaři, navrhovatele položili řadu otázek, nyní máte možnost odpovědět. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, vážení poslanci, vážné poslankyně. Jsem velmi rád, že mám tuto možnost vyjasnit stanovisko komise po rozhodnutí soudu ve věci Švédsko versus komise povinnost zavést kritéria pro endokrinní disruptory. Dnes chci rozptýlit veškeré pochybnosti. Ještě jednou. Rozptýlit veškeré pochybnosti týkající se záměru komise. Zdá se, že došlo k nedorozumění. Tak budu hovořit velmi jasně. Komise má záměr splnit požadavek soudu a, a vyrovnat se s rozsudkem. A my to učiníme. V tomto rozhodnutí z 16. prosince 2015 Evropský soud eh, eh, řekl, že došlo k porušení evropského práva tím, že ne- nebyla, nebylo rozhodnuto o ustalených vědeckých kritériích pro endokrinní disruptory. Soud uvádí, že podle nařízení o biocidech komise měla jasný a bezpodmínečný úkol, tedy povinnost schválit a přenesené působnosti do prosince 2013. To bylo před třemi lety. Kromě toho soud rozhodl, že neexistuje žádné ustanovení v tomto nařízení, které by požadovalo provedení dopadové studie. A i to je nad slunce jasné v rozhodnutí soudu, ale já budu pokračovat. Vím, že reakce komise na tento rozsudek bylo kritizováno. A to je v pořádku. V demokracii je to normální. Zejména rozhodnutí eh, finalizovat eh, téměř dokončené hodnocení bylo kritizováno některými poslanci a já jsem s pozorností si přečetl četné dopisy zaslané předsedovi Junkerovi nebo mně. Od vás, mimo jiné. Četl jsem je pečlivě. Mám všechny ty doklady u sebe na stole. Komise by chtěla vysvětlit, že hodnocení dopadu je klíčovým nástrojem pro budoucí rozhodování o těchto kritériích. A souhlasím s vámi, ano, dopadová studie je zajímavým nástrojem, zejména když hovoříme o kritériích, protože potřebujeme tato kritéria definice SZO ne, není dostatečná. A paní Rivazi, my jsme na konferenci od, jednali o jednotlivých stanoviscích a jak je obtížné popsat tato kritéria. A to se týká právě těch kritérií. Komise rozhodla v roce 2013, že provede dopadovou studii z hlediska vědecké složitosti tohoto problému, ale také půjde o průkopnickou práci a neexistuje žádná precedentní legislativa v tomto směru. A my to všichni dobře víme. Věda není jednomyslná v tom, jak by měla být vědecká kritéria definována. A tu diskusi jsme slyšeli společně. Existují rozporné názory a ve vědecké komunitě se kriticky řeší, jak by měly být endokrinní disruptory definovat, protože my hovoříme o regulaci. Za druhé, my definujeme vědecká kritéria v regulačním kontextu a názory se e, liší mezi regulátory v celém světě. Druhá možnost. Ve skutečnosti neexistují právně závazná kritéria v třetích zemích, pro definování endokrinních disruptorů jako chemikálií. A zde Evropská unie eh, sehrává průkopnickou úlohu a v rámci EU některé členské státy pod, podporují přístup, který se opírá o obezřetnost a jiné, které se, týkají, které se opírají o eh, rizikový přístup. A vás zahrnuji do této diskuse, protože budete mít možnost spolu rozhodnout, abychom skutečně zasvěceně rozhodli. Komise je si plně vědoma, že termín uběhl a má skutečně za cíl se podrobit rozhodnutí soudu. O tom není pochyby. Příprava dopadové studie již pokročila a jako reakce na rozsudek soudu komise předloží do léta 2016 nová vědecká kritéria pro endokrinní disruptory. Jak víte, je třeba předložit dva akty. Jeden, který na, naplňuje nařízení na a to se týká chemikálí, které z spadají do nařízení o biocidech podle tzv. pražského postupu. A za druhé, akty přenesené pravomoci obsahující kritéria, která jsou uplatnitelná pro nařízení o biocidech. Mohu ubezpečit parlament, že komise chce splnit rozsudek. A proto předložíme do léta kritéria, která budou specificky uvedena, objektivně uvedena na základě vědeckých eh, podkladů. A věda má různé názory a my musíme eh, eh, zaznamenat konvergentní názory z různých teoretických základů a škol. A tato kritéria by měla být nejpřísnější na světě a měla mě za, zaručit co možná nejvyšší míru ochrany pro lidské zdraví a pro životní prostředí. A prozatímní kritéria pro definování endokrinních disruptorů v oblasti nařízení o biocidech a pro ochranu rostlin jsou závazná a jsou plně uplatnitelná. Samozřejmě to nestačí. Samozřejmě musíme bezprostředně postoupit Dále, abychom do léta měli ustálené, ustálená kritéria pro endokrinní disruptory. Věřím, že sledáte eh, jako pozitivní, že v celé přípravné práci eh, byla dostatečná transparentnost a chci s vámi otevřeně a pravidelně komunikovat o této složité problematice a chci v tom také pokračovat. Měli bychom se společně snažit o schválení co nejlepšího rozhodnutí v této důležité věci. A spolehám na vaši konstruktivní podporu pro další kroky, které nyní přijdou, snad v nejbližší budoucnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní jednotliví řečníci za politické skupiny. Nejprve pan Gíske, EPP. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Otázka definice kritérií pro horm, um, hormonní látky, takzvané uh, endokrinní disruptory je velice důležité pro evropské občany. Ovšem tato otázka je velice komplikovaná a technická a proto eh, na ní můžou seriózně odpovědět pouze vědci a odporníci. Není to otázka vhodná pro politické hry a ideologické debaty. Od 16.12.2015 máme rozsudek Evropského soudního dvora, který dokládá, že Evropská komise zmeškala lhůtu. Eh, pro tyto výsledky bychom nepotřebovali soudní rozhodnutí. Platí to, co jsme my v EPP řekli již před měsíci. Evropská komise musí co nejrychleji dokončit posouzení dopadu a musí co nejrychleji vypracovat kritéria. A pane komisaři, pokud se vám to podaří do léta 2016, tak je to dobrý krok správným směrem. Bylo by chybné předpokládat, že rozsudek Evropského soudního dvora povede k tomu, že Evropská komise by měla přerušit posouzení dopadu a zcela eh, se vzdát eh, eh, toto, tohoto při kritériích. Eh, tady se řeklo, jak důležité toto je při, pro otázku endokrinních disruptorů. Na konzultacích bylo 27 tisíc příspěvků od občanů a více než 25 tisíc eh, z několika málo nevládních organizací. Musíme schromáždit fakta a eh, kritéria vypracovat na vědeckém základě. Já jsem pana komisaře pochopil tak, že komise je na správné cestě a proto vás EPP podporuje. Děkuji. Eh, Děkuji paní předsedající pan kolik let už to tady řešíme? Pět? Víc? A celou tu dobu jsou Evropané vystaveni vlivu chemikálií, které způsobují rakovinu, ovlivňují psychiku, způsobují potraty, teratogenezi, neplodnost, cukrovku. To zdaleka není všechno. Vy to, pane komisaři, víte lépe než já, protože jste lékař. Co si pamatuju, tak jsem o tom problému mluvil s irským předsednictvím litevským řeckým italským lotyšským lucemburským dneska holandsko tvrdí že je to priorita jeho předsednictví a ani tu nejsou takže to je tragédie. pane komisaři není to tak dlouho co jsme tady v tomto hemicyclu spolu o tom mluvili a tehdy jsem řekl že za tu situaci nemůžete. dneska už to není pravda. vy jste slíbil že to vyřešíte nedodržel jste to. dneska slibujete rychlé řešení a dá se tomu věřit když si tady troufnete tvrdit že věda není v této záležitosti jednotná. no to je přece naprostý nesmysl. zatím komise evropský tribunál nerespektovala nepředložila okamžitě kritéria která má dávno hotová a to už je taky vaše zodpovědnost. takže zbývá pár otázek co je ten pravý důvod že komise po léta nerespektuje parlament nerespektuje evropské občany vědeckou veřejnost a teď dokonce nerespektuje ani evropský soud? je to vyjednávání o ttip? podle dopisu eh, eh, americké strany by tato legislativa narušila to vyjednávání my jsme ten dopis viděli samozřejmě. nebo je to průmyslová lobby která si vynutila tu ostudnou zbytečnou nesmyslnou dopadovou studii která má mentorovat vědecké poznatky? ať je to co je to selhala komise selhal jste vy osobně a to je mi líto protože jsem vám věřil. my teď místo kritérií dostaneme autorizaci glyfosátu na dalších fifteen let no díky. a jestli se ptáme jestli se ptáte vy co ve všech ohledech ničí důvěru evropské společnosti v evropskou unii tak jsou to případy jako tento. napravte to a napravte to hned! je faktem, že tato otázka je nesmírně důležitá, ale musíme se držet řečnické doby. Pan Ek, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Již léta VHO eh, nabádá k tomu, eh, že eh, pesticidy pesticidech a v plastových lahvích jsou e, určité látky, které i v minimálním množství způsobují e, velké problémy lidem i zvířatům. E, působí například na vznik rakoviny ta souvislost tady je rizika endokrinních eh, látek, disruptorů, nejsou nová. A co s tím dělá komise? Komise pouze iniciovala posouzení dopadů, nechala eh, promarnit eh, určitou lhůtu a to vede k tomu, že denodenně jsme zatěžováni látkami, které mají negativní dopad na náš hormonální systém. Jak to, že komise nesplnila lhůtu a podstoupila toto riziko? Je nejvyšší čas, aby občané v Evropě byli chráněni před těmito látkami, protože to je to, co od nás očekávají. Proto jsme byli zvoleni do tohoto parlamentu a ne proto, abychom tady hájili zájmy eh, chemického farmaprůmyslu. Děkuji. Eh, pan eh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, pane komisaři, za vaše odpovědi. Vy slibujete, že dodržíte legislativu a také rozsudek Evropského soudního dvora. Ale pokud jde o hodnocení dopadu, Evropský soudní dvůr řekl, že e, vědecká kritéria jsou jediná, která lze aplikovat. E, bylo to Mělo to být hotovo již v roce 2013 a již dávno zveřejněné. E, Proto chcete a musíte čekat až do roku 2016, protože chcete stále ještě vyčkat hodnocení dopadu. Je-li tomu tak, pak jste v rozporu s rozsudkem soudu, protože oni říkají, že hodnocení dopadu eh, nemůže a nemá být součástí těch eh, vědeckých kritérií. Pokud eh, to takto ale mm, chápete, tak jste v rozporu s Evropským soudním dvorem a jeho rozsudkem. Děkuji. Další řečníci Další je Madame Evi, minuta. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pane eh, komisaři, eh, rozsudek Evropského soudního dvora eh, také pranířuje odklad Evropské komise a nenechává nic eh, interpretaci. Skutečně eh, Evropská komise eh, tady ehm, ehm, otálí, ale nemůžete se vymlouvat na socioekonomickou logiku v časopise, odborném časopise pro klinickou endokrinologii byly vyčísleny náklady na léčbu eh, nemocí způsobených endokrinními eh, disruptory eh, a tyto náklady se zvyšují každým rokem a týká se také každý rok 60 tisíců novorozenců, kteří jsou tímto postiženi a jim jsme vlastně mm, vzali budoucnost. Děkuji. Děkuji. To je vrchol. Evropská komise se nechá odsoudit v otázce tak vážné, jako jsou endokrinní disruptory, přičemž Evropský parlament eh, volal na poplach už velmi dlouho. Eh, dopadová studie, samozřejmě, my jsme pro dopadové studie, ale tahle dopadová studie měla přijít mnohem dříve a už jsme ji měli dávno mít. My žádáme kritéria, definice kritérií pro endokrinní disruptory na základě vědeckých studií musíme si klást otázku v této věci. Od kdy nastává riziko pro lidské zdraví? Musíme na tyto otázky mít možnost odpovědět. Samozřejmě, průmysl bude muset nalézt alternativní řešení a tam si můžeme představit, že to spoždění je způsobeno tlakem lobbystů. To je politování hodné. Dnes Evropská komise, která říká, že je třeba lépe regulovat, tak tu má téma, kde by měla poskytnout skutečnou přidanou hodnotu v oblasti veřejného zdraví a proto by měl navrhnout evropskou legislativu v této věci. Děkuji. Měl jste ještě 30 vteřin, byla jste velmi stručná, děkuji vám. A pan Parňo, minuta a půl. Jde o skandál. Jde o skandál politický kterému nyní čelíme. A skutečně rozhodnutí Evropského soudního dvora ukazuje, že je třeba reagovat rychle. Nejde o technickou otázku, jde o otázku veřejného zdraví. Dnes eh, Evropané, Evropanky umírají na rakovinu kvůli pesticidům například, které jsou látkami, které ovlivňují endokrinní systém. Máme hračky a obaly, a pokladní lístky, které obsahují endokrinní disruptory. Takže je třeba hájit zdraví Evropanů Evropanek a zajistit, aby rakovina, vrozené deformace a další dopady, které souvisejí s naším zdravím, se nevyskytovaly. A samozřejmě jde o také o vážný finanční problém. Bylo řečeno, kolik to stojí. 1,3 našeho evropského HDP je ohroženo endokrinními disruptory. Takže vzhledem k tomu, že pane komisaři došlo k tomuto rozhodnutí Evropského soudního dvora, už není čas na to, aby se hovořilo o postup proceduře s dopadovou studií. Nikoli. Řada řečníků to připomněla. Musíme mít kritéria, která nám umožní se chránit. Děkuji, paní Auken. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Několikrát tady eh, byly některé věci zmiňovány. Není pravda, že věci se neschodnou. V Dánsku eh, jsme předložili různé studie, kde bylo doloženo, jakým způsobem jsou ovlivňovány lidské zárodky a například eh, je rušena mužská plodnost. Tady není eh, jednotný názor v tom, kolik by eh, ztratil průmysl, pokud nenaleznou alternativu. Ale přece není naším úkolem pomáhat zejména průmyslu. Naším úkolem je naformulovat jasné požadavky. Potom se průmysl rozhodně přizpůsobí a nalezne alternativy. Možná, že existují nějaké výjimky, ale to tady nehraje roli. O tom bychom se neměli přijít. Průmysl eh, opravdu v tomto případě trochu zaspal a měl by to dohnat další řečník. Děkuji, paní komisařko, eh, pane komisaři, dobrý večer. Myslím si, že není potřeba opakovat, že endokrinní disruptory uh, vyvolávají velké otazníky a znepokojení, a to nejenom zde, ale i v hlavách našich občanů, jsou všude v obalech, v oblečení um, a všude možně. A my musíme odstranit eh, všechny ty obavy a nejasnosti, nejistoty. Potřebujeme předložit jasné vědecké důkazy a v krátké době, co nejrychleji, eh, byste měli předložit posouzení dopadů a samozřejmě bude užitečné, když tady eh, budeme mít eh, obsáhlou komunikaci. Ono to vše vyznívá, jako kdyby se nic neučinilo a my tady již máme přísná pravidla o využívání nebo používání eh, chemikálií v plastech, hračkách. Máme tady nařízení eh, REACH, kde jsou také určitá ustanovení o endokro, endokrinních disruptorech, i když teď samozřejmě je potřeba udělat další krok, rozsudek je naprosto jednoznačný a my Musíme být velmi objektivní, musíme udělat krok vpřed, tak aby spotřebitelé a producenty věděli, na čem jsou a co se v nejbližší době stane, aby mohli eh, uvažovat nad alternativami. Děkuji. Eh, paní Sarbu, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Nostru Eh, děkuji. Tyto látky se nalézají všude. Jsou v hračkách, jsou v kosmetice a představují velké zdravotní riziko, proto musí být identifikovány, klasifikovány a regulovány kritéria eh, pro eh, tuto oblast by měly vycházet z vědeckých faktů a ne z dohadu. Když tedy komise měla předložit tyto kritéria, tak to spíš vypadalo jako socioekonomická kritéria, jako kdyby se neřídili v první řadě zdravím. Tady nehovoříme o drobném problému, toto je velmi závažný problém, problém veřejného zdraví a tady musíme nalézt řešení co nejrychleji. Myslím si, že komise nechápe, že je potřeba uh, celou věc urychlit. Eh, právě na, to, vypadá to právě, na, eh, právě obráceně. Oni to rozhodnutí odložili od rok a potom si ty priority špatně nastavili. Děkuji. Pan Stáes, jedna minuta. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, studie hodnocení dopadu a kritéria souvisejí s lobováním farmaceutického průmyslu a je zde argument, který tvrdí, že pouze ty endokrinní eh, disruptory, eh, které jsou nejzávažnější, eh, mají být brány v potaz. To je ale nesmysl. 8,5 grad. Eh, disruptory se vyskytují v nejrůznějších eh, potravinách, i eh, v pivu například. ale průmysl eh, tvrdí, že mm, eh, pouze ty nejsilnější endokrinní disruptory by měly být jako takové na potravinách označeny, ostatní nikoli. Ale to je nesmysl, pan nás varují. Určitě budeme diskutovat eh, všechna kritéria týkající se jakékoliv síly nebo závažnosti disruptory disruptorů. Děkuji. Eh, pane komisaři, přítomnost endokrinních eh, disruptorů eh, v našem prostředí vyvolává strach, protože mm, jsou to nebezpečné látky, které ohrožují lidský život a životní prostředí. Disruptory jsou velkou výzvou, protože jejich účinky jsou odvislé od úrovně a načasování expozice a je to obzvlášť kritické, když je tomu vystaven plod. Některé Někteří kolegové Eh, chtějí chránit eh, občany nejlepším možným způsobem a říkali to poměrně tvrdým jazykem, ale eh, já jsem rozhodnut, že navzdory rozsudku Evropského soudního dvora je vaše úsilí, úsilí komise vlastně pozitivní a vítám i vaše ujištění, že urychlíte celý ten tento proces. Takže věřím, že jste vedeni eh, dobrou vůlí je nutno, aby lidé byli chráněni eh, potřebnou legislativou. Eh, máme již eh, v platnosti REACH a tento nový regulační rámec je průběžně aktualizován ve světle vědeckého pokroku. Cílem je definovat kritéria, která umí nejlépe definovat látky, které způsobují škodu nebo poškození eh, v, při realistickém použití. Děkuji. Děkuji. Je třeba pomoci s technikou. Prosím, vypněte mikrofon pana Stáse, protože pokud bude puštěný, bude to znamenat problémy. A je tu modrá karta pro pana Busoje. Paní Rivazy by se vás chtěla na něco zeptat. Přijímáte modrou kartu, pane Busoji? Pane Busoji, vy říkáte, je třeba maximálně eliminovat endokrinní disruptory, které jsou problematické, ale problém u nich je, že tam neexistuje žádný práh nebo dávka. I na velmi nízké úrovni to může mít eh, horší dopad než eh, při vysoké dávce, takže třeba je to definovat tak, aby byly odstraněny. Nejde o to tady tvrdit, že se pokusíme je maximálně eliminovat, ale jakmile se prostě vyskytnou, je třeba je odstranit. A pokud neexistuje náhradní molekula, tak je třeba sdělit průmyslu, Máte dva roky na to, abyste našli řešení. Pane Busoji, naprosto s vámi souhlasím. Já jsem říkal to samé, ale také jsem pochopil záměr Evropské komise provést studii, aby se jasně zjistilo, jaká jsou nejjasnější kritéria, protože nebudou žádná kritéria, která jsou eh, podpořená vědeckou obcí, tak eh, bude velmi obtížné definovat eh, tyto věci pořádně. Děkuji. Děkuji za vaši odpověď. Pan Kaputo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tím, že nebyl přijat tak přenesené pravomoci, o vědeckých kritériích souvisejících s endokrinními disruptory. Komise nesplnila, co měla udělat, aby zabránila biocidům na trhu. Švédsko se tedy zažalovalo komisi u soudu v Lucemburku a Lucemburský soud uznal, že tu došlo k nedostatku v činnosti komise a od té doby komise není schopná uspokojit legitimní zájmy evropských občanů týkající se ochrany jejich zdraví. A přestaňme už se vymlouvat na fungování vnitřního trhu a podobně. Lucemburské rozhodnutí vyžadovalo schválení vědeckých kritérií velmi rychle, velmi naléhavě, abychom kody vyvolané endokrinními disruptory a chránili zdraví evropských občanů. Tečka. Pane komisaři, vy tady právě eh, velmi podrýváte důvěru našich spotřebitelů. To, že komise porušuje pravidla, která by sama měla kontrolovat, to je opravdu skandální. Já jsem sám zemědělcem a nemám pochopení proto, že dosud v oblasti pesticidů nebyla uh, zhodnocena uh, účinnost těchto disruptorů. Uh, my nevíme, jak máme s těmi pesticidy zacházet. Zatím ještě kolují pesticidy, které ohrožují životní prostředí a zdraví spotřebitelů. Vy říkáte, že to je nedorozumění. Já myslím, že to není nedorozumění. Já si myslím, že jste ustoupili agrární lobby, která se bojí ztráty prostředků a také chemického průmyslu, který se také obává o svoje e, zisky a obchody. Musíte spotřebitele a jejich zdraví brát vážně. Tady na vás opravdu apeluji a to stejné platí také pokud jde o kritéria pro kosmetické produkty. Není možné e, používat kosmetiku, kdy nikdo neví, e, jaké jsou tam endokrinní disruptory. Hm, děkuji. Pan Arimont, vážená paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně a kolegové, Mnoho eh, předmětů z každodenního života obsahuje endokrinní disruptory, například pánev na smažení, anebo nalakovaná podlaha, po které chodíme bosy, a nebo máselnice, eh, a nebo třeba prostředek na ochranu rostlin. Tyto látky mohou způsobit například neplodnost, krebs, eh, pardon, rakovinu a nebo cukrovku, takže tady opravdu musíme naléhavě jednat. Soudní dvůr v prosinci rozhodl a nejpozději do konce roku musí být stanovena vědecká kritéria pro tyto látky a já jsem na to upozornil již minule. Jde o to, aby tyto nebezpečné látky byly přísně regulovány, protože jsou tady velmi pádné uh, um, indicie v tom smyslu, že to jsou uh, velmi škodlivé látky, které mají dopady i na společnost. Ekonomické studie ukázaly, že pro uh, choroby, které takto vznikají, uh, Eh, přichází eh, naše pojišťovny o 160 miliard euro, takže tady eh, bychom i z ekonomického důvodu měli zdraví občanů chránit. To je princip prezen, prevence. Když je nejmenší pochybnost o určité látce, když hrozí, že narušuje zdraví, tak potom ta látka by neměla u nás vůbec volně eh, tedy kolovat. Takže tady prosím hajte eh, spotřebitele a ne chemický průmysl. Jsem si jist, že eh, průmysl jistě nalezne nějakou alternativní cestu. Děkuji, pan. Pozdravím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto eh, rozhodnutí Evropského soudu je velmi důležité, protože komise nesplnila eh, svou povinnost ve věci, která je tak nesmírně důležitá pro zdraví našich občanů. Máme dva velké problémy s endokrinními disruptory. Za prvé mají velmi negativní dopad na naše zdraví, protože účinkují na hormony a za druhé jsou všudy přítomné v balení, potravinách, um, umělých hmotách a tak dále. A Existují různé teorie o endokrinních disruptorech. Některé jsou velmi nerealistické, ale pokud komise bude nadále ignorovat rozhodnutí eh, soudu, tak bude ohrožena její věrohodnost. Vyzývám eh, komisi, aby eh, respektovala rozsudek a aby stanovila kritéria pro endokrinní disruptory, které musí být založeny na vědě, musí být proveditelné a musí být blahodárná pro lidské zdraví. Děkuji. Nyní má slovo pan Anderson. Děkuji. Endokrinní disruptory mohou eh, poškodit nenarozené děti a eh, způsobit rakovinu. Zejména nenarozené děti a malé děti jsou velmi náchylné. Eh, může dojít k poškození mozku. Evropská komise musí chránit občany před endokrinními disruptory, ale místo toho hraje na čas pouze, aby chránila chemický průmysl. A nyní byla komise dokonce odsouzena Evropským soudním dvorem. Je nyní na čase, aby komise konečně brala vážně svůj úkol a chránila lidi a životní prostředí, nikoli průmysl. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo pan Péterle. Máte minutu a půl. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Pane komisaři, vážení kolegové, nedávno jsme v Evropské unii eh, zaznamenali že se vyskytuje více onemocnění eh, typu eh, rakoviny prsu, eh, prostaty, více diabetu, kardiovaskulárních onemocnění a také jsou různé reproduktivní problémy, například neplodnost, potraty a tak dále. Existují chemikálie různého typu, včetně pesticidy, ale zejména v kombinaci všech Eh, spočívá velké nebezpečí. Endokrinní disruptory eh, mají velký potenciál způsobovat nevratná poškození a eh, náklady jsou odhadovány na asi 150 miliard eur. Náklady, které tato poškození způsobují. Musíme chránit zejména těhotné ženy, plody, novorozence, malé děti. Musíme mít vůli jednat a pokud ta vůle není, pak je něco něco špatně. Eh, ochrana občanů je jeden z tří strategických cílů Evropské unie. V oblasti eh, zdraví eh, bychom se měli ještě více přiblížit našim občanům a proto endokrinní disruptory by měly se stát prioritou našich preventivních snah. Děkuji. A nyní má slovo paní Šaldemoze. Děkuji vám. Rakovina poškození novorozenců, potraty, poruchy mozku, soupis eh, zdravotních eh, poškození a újem způsobených eh, endokrinními disruptory je nekonečně dlouhý a to je názor odborníků na tuto oblast. Proto musíme děkovat Švédsku, že přimělo Evropský soudní dvůr, aby objasnil a jasně konstatoval, že Evropská komise tady otálí. Je to nepřijatelné, je to ano, složitá otázka, to vím, ale to není ospravedlnění eh, nejednat, nekonat a nechránit zdraví občanů. Mnoho lidí se mě ptá, proč komise nejedná. Já jim musím odpovědět, že nevím. A to je skutečně trapné. Nepřispívá to k prohloubení důvěry občanů v Evropskou unii. Neměli bychom to skutečně eh, odkládat. Čím více to komise odkládá, eh, tím více je odpovědná za poškození zdraví občanů. Takže pohněte se a a předložte konečně kritéria. Ne zítra ani na podzim, ale nyní. Děkuji. Dalším eh, řečníkem paní Pěty Paní předsedkyně. Paní předsedkyně, endokrinní disruptory eh, jsou trvalé přítomné a znovu použitelné a jejich e, účinek se projevuje někdy až v další generaci, takže máme málo času. A skutečně je dostatek vědeckých e, důkazů a o, o, také o tom, jak jsou definovány a jak se měří jejich dopad. Takže neexistuje nedostatek e, kritérií a parlament eh, se tím zabýval v rámci nařízení o biocidech, v rámci nařízení REACH, nařízení o obalech a chemickém složení barviv a nátěru a podobně. Soudní dvůr rozhodl, že není třeba dopadové studie, protože jde o přežití a zdraví lidí a ne o ekonomický dopad eh, těchto opatření. exist, je třeba samozřejmě eh, stanovat, stanovit právní eh, základ v každém případě. To požadují eh, členské státy, ale minimum můžeme požadovat od komise, aby skutečně poskytla tyto základní informace a já pochybuji, že má vůli chránit zdraví lidí. Paní Cabeson Ruiz. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, je to naprosto nepochopitelné, jaký postoj zajela komise. Už to trvá pět let a my víme 20 let, jaké jsou vlastnosti endokrinních disruptorů. Mimo jiné to představuje náklady pro systémy sociálního zabezpečení a justice zasáhla. E, nemusíme již pokračovat na té cestě, na kterou jste se pustili. Nedošlo k dopadové studii. A to nepotřebujeme. E, potřebujeme vědecká kritéria a soud to řekl. Soud prohlásil, že zdraví a věda jsou důležitější než ekonomické ohledy tak už konečně vyhlašte, že do, let, ta něco dostaneme. Věřím, že tomu tak bude. A věřím, že se soustředíte na veřejné zdraví a nebudete se soustředovat na ekonomické zájmy, protože evidentně je to věc, kterou vaši dráhu významně ovlivňuje. Děkuji mnohokrát. To byl konec eh, naší rozpravy a nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. Každý dostane slovo. Paní Záborská jako první. Děkuji, paní předsedky, paní, pane komisaři. Všeobecně považuji za správné, když komise se snaží odhadnout ekonomické a sociální náklady schválení nových právních norem, ale v tomto případě bych čekala, že komise bude mít na zřeteli zejména věc lidského zdraví. A když se potvrdí podezření, že endokrinní disruptory způsobí snížení plodnosti nejen ryb, ale i lidí, bude pozdě. Jsem však přesvědčená, že spolu s investicemi do filtrovacích systémů by členské státy také měly řešit zdroje znečištění. To, co potřebujeme více než uhlíkové filtry, je změnu lekovážného přístupu v používání těchto látek ať už jde o zemědělství a chov dobytka, anebo také o masovou spotřebu hormonální antikoncepce. Děkuji mnohokrát. Děkuji pan Marias. Děkuji paní předsedkyně. Hovoříme tady o endokrinních disruptorech, a zjišťujeme dopady na lidské zdraví. Již velmi dlouho endokrinní disruptory zasahují do hormonálního systému, vyvolávají rakovinu, ovlivňují plodnost a tyto látky jsou v předmětech, které používáme každý den. Spotřebitelé o nich nic nevědí, protože tyto předměty nemají obsah uveden na obalu. Je třeba revidovat stávající legislativu a je třeba zavést podmínky pro potraviny. Je třeba provést i změny u snížení obsahu těchto látek. A je třeba také transparentně hovořit o jejich obsahu a zmínit jejich vlastnosti, které by měly být zakázány. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně 16. 16. prosince 2015 bude datem vyrytým do kamene, protože zde poprvé bylo řečeno, že strážkyně smluv nedostala svým povinnostem a již dlouho parlament i vědecká obec varují o negativním dopadu na zdraví těchto látek. A pokud jsem se zdržela před deseti lety u nařízení REACH, bylo to právě proto, že endokrinní disruptory nebyly definovány objektivními kritéry. To bylo v roce 2006, pane komisaři. Před deseti dlouhými lety a už tři roky komise má povinnost poskytnout tato kritéria. Velmi pozorně jsem vám naslouchal a řekl jsem, já mám v úmyslu splnit rozhodnutí soudu do léta. Bereme to na vědomí. Dobře jsme to poznamenali, pane komisaři, a budeme skutečně velmi eh, bedliví a zatím nemáme důvod vám věřit, pane komisaři. Pan Ferreira. paní předsedkyně, pane komisaři. Myslím, že komise zde používá velmi nejapné výmluvy. Prosinec 2013 měly být poskytnuty tato kritéria, která eh, ovlivňují lidské zdraví a potenciálně vyvolávají eh, smrtelné choroby. A Říci, že není dostatečná jistota o tom, je pouhá výmluva. Jde o veřejný zájem, o veřejné zdraví. Vy nasloucháte zájmům soukromého chemického průmyslu. A dopadové studie, o kterých hovoříte, by to měly potvrdit. My, myslím, že odkládáte to, co se už mohlo dávno udělat a nakonec se vám to velmi hodí. Zemena v době, když vyjednáváme se Spojenými státy o TTIPu. My víme, že endokrinní disruptory jsou klíčovým horkým bramborem při těch jednáních. A Spojené státy jsou mnohem liberálnější v tomto směru. Nyní má slovo pan Matu. Čelíme zde. Ta otázka je naprosto zásadní pro zdraví evropských občanů. A je nám řečeno, potřebujeme dopadovou studii, abychom mohli stanovit kritéria o endokrinních disruptorech. Ale byl stanoven termín pro to 2013 a nařízení nepředpokládalo jiné možnosti. Takže komise by měla prostě sehrát svou úlohu strážkyně smlouvy a respektovat smlouvu, ale Junkerová komise sedí se založenýma rukama, jako předchůdci. Je třeba jednat, a to nej, co možná nejrychleji. Je nám řečeno, dostanete něco do léta. Dobře. Zejména bychom potřebovali větší transparentnost vůči vědcům, vůči občanům, vůči parlamentu uplatňujte zásadu obezřetnosti, hajte veřejné zdraví a ne ekonomické zájmy. Komise má obrovskou odpovědnost vůči občanům. Nemůže vystavovat občany v závažnému zdravotnímu riziku. Za udělení slova, paní předsedkyně, já obecně podporuji postup komise, nicméně v této své jedné minutě bych chtěl být poměrně přísný Eh, podle poznámek které jsem si udělal. twenty března two thousand and thirteen vydal evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovisko vyžádané komisí právě pokud jde o vědecká kritéria. twenty března lhůta byla do prosince two thousand and thirteen nic se nestalo a v únoru two thousand and fourteen teprve komise vyhlašuje že provede to posouzení dopadů hodnocení. No to si myslím že je jednoznačné usvědčení z toho jak komise postupovala neopatrně jak porušila všechny lhůty. rok nevím co tedy dělala od vydání stanoviska evropského úřadu pro bezpečnost potravin a myslím si že eh, úředníci a i vysocí představitelé komise jsou placeni evropskými občany za službu myslím že i docela slušně bylo by tedy vhodné aby e, i pan komisař e, přestal s vyprávěním pohádek protože tento rozsudek byl sice vydán před vánoci ale není možné vyprávět pohádky i v únoru. děkuji. a Eh, děkuji. Nejprve bych chtěl říct velmi otevřeně, já jsem 27 let působil jako lékař. Jsem lékař, takže já se dobře vyznám v chorobách, eh, vím, co je rakovina a tak dále. A když tady někdo v té rozpravě zmíní eh, průmysl, tak já budu velice upřímný. Já opravdu mám rád, když se eh, v debatách hovoří eh, upřímně a když se hraje férová hra. Když tady někteří říkají, že tady zastupuje průmysl, tak to mě tedy skutečně mrzí, ale to je opravdu eh, naprosto neférové. Setkal jsem se několikrát s endokrinology, toxikology, setkal jsem se s odborníky na biochemii a Hovořil jsem eh, s eh, různými poradci a eh, měli jsme různé diskuze s různými skupinami vědců. Před několika týdny jsme měli takovou další diskuzi a já bych vás chtěl vyzvat, abychom tady hovořili o vědeckých důkazech, o pevných faktech. To je velice důležité pro nás, pro všechny nikdy nebudu souhlasit s tím, když mi někdo říká, že jsem na straně průmyslu. Mou hlavní úkol, eh, úlohou je postarat se o veřejné zdraví. A já jsem velmi uh, hrdý uh, na to. Jsem rád, že tady chceme bojovat proti taba, když budeme chtít bojovat proti tobáku, cukru, tabáku, cukru a dalším produktům, které lidské zdraví poškozují ještě mnohem více. Uh, když budeme hovořit o lidském zdraví, tak budu velmi rád, až tedy někdy příště budu mít tolik spojenců ve prospěch lidského zdraví, jako je tato věc. Je to velmi komplexní. Ano, minulý rok jsem říkal, eh, že musíme eh, mít posouzení dopadu a že tam nejsou důležité ekonomické aspekty a sociální aspekty. Tam jde o vědecká kritéria, jakým způsobem máme tedy definovat expozici, eh, molekuly a tak dále z biochemického pohledu nejsem vědcem, a není snadné o tom všem hovořit. Hovořili jsme o tom již minulý rok, měli jsme eh, kulatý stůl, tři kola a potom různé konference. Tak prosím, proč mi tady někdo vyčítá, že jsem na straně průmyslu? Budu upřímný. Já jsem lékař medicíny a jsem velmi zodpovědný my jsme eh, zkrátili dobu hodnocení, začali jsme eh, s metodologií a diskutovali jsme o eh, šesti z těch různých materiálech, které jsme museli hodnotit, které se musí hodnotit, takže takže prosím, nevím, jak mi tady chcete předhazovat, že jsem na straně průmyslu. Tato hra podle mě není upřímná a není, není férová. Ano, my samozřejmě se chceme co nejrychleji posunout vpřed, ale chceme odvést naši práci. Minulý rok jsme říkali, že na konci roku 2016 by bylo dobré, kdybychom měli výsledek. A teď bylo řečeno, že ne, do konce tohoto léta budeme mít výsledky. Já chci být otevřený a transparentní, ale vyzývám vás k tomu, abyste takový byli také. Ho. Já bych velmi rád hovořil i o jiných zdravotních věcech, jako jsou elektronické cigarety, eh, tabák a tak dále. Evropská unie eh, ta opravdu ty diskuze o veřejném zdraví nevede úplně ideálním způsobem. Tady opravdu ta situace není dobrá. Já jsem samozřejmě ochoten odvést svou práci, ale věřte mi, máme kritéria, která, eh, podle kterých se budeme moci orientovat ale toto není snadné, je to velmi komplexní otázka a záležitost. Ty argumenty, které jsem tady slyšel, jsou populistické. Mrzí mě, že to říkám, ale nemohu jinak, eh, když chci být otevřený a transparentní. Já bych se nikdy nepustil, nepřistoupil bych na lobbying. Ale ta práce je opravdu nesmírně těžká. Musíme diskutovat, jakým způsobem hodnotit, jakým způsobem to regulovat, jakým způsobem to celé posunout dál. Ztratil jsem jeden rok a čtyři měsíce ve své práci. Samozřejmě, že bych byl raději postupoval efektivněji, ale musíme být efektivní všichni. Musíme být ochotni odvést naši práci a udělat to, co nejrychleji, abychom do léta opravdu předložili kritéria a abychom byli dobrým příkladem pro celý svět, protože my jsme průkopníci. Děkuji, kolegové. Jistě jsme ochotni odvést naši práci na základě vědeckých faktů. Předložíme ta fakta v co nejlepší podobě, co nejrychleji, snad do konce tohoto léta, nebo do léta. Děkuji, pane komisaři, za eh, tuto odpověď a doufám,